Dobrý den, eh, dovolte mi, abych vás všechny pozdravila. Navrhuji, abychom zahájili naše dnešní zasedání. Bod 1 našeho pořadu je přijetí eh, programu, takže se vás ptám, jestli má někdo nějaké námitky nebo připomínky nebo žádosti. Pokud ne, tak eh, budu považovat náš pořad jednání za schválený. Tím můžeme přijít k druhému sdělení, což jsou, druhému bodu, což jsou sdělení předsedkyně. Já vás eh, vítám eh, po prázdninách, doufám, že jste si je užili. A jak jste určitě eh, mohli sledovat poslední dnech, situace v Libii se velmi výrazně proměnila v terénu. Povstalci převzali prakticky úplnou kontrolu nad hlavním městem Tripolisem. Kadafiho režim padl, nicméně Kadáfi sám eh, je ještě eh, hledán, protože by mohl dále škodit. Mezinárodní konference pro podporu libyského lidu se bude konat 1. září v Paříži. A celá tato situace bude předmětem výměny eh, názorů s, novými, s novým vyslancem Evropské unie pro Jižní středomoří a sice také po té, co proběhne jeho slyšení na tomto výboru. Pan Leon mi řekl, že je naprosto k dispozici ke všem otázkám týkající se Libie, ale také eh, k Sýrii. Proto bych eh, vás, vážení kolegové, chtěla poprosit, abyste si všechny připomínky k tomuto aktuálnímu tématu ponechali na slyšení s panem Dánem. A nyní přejdeme k bodu 3 což je schválení z zápisu z předchozích jednání 24. 25. května, 6. června, 15. 16. června, 21. a 27. června. Pokud eh, nebude mít někdo nějaké námitky, tak eh, prohlašuji tyto zápisy za schválené. A nyní se dostáváme k bodu číslo 4, což je stav eh, provádění strategie Evropské unie pro střední Asii. Jedná se o zprávu paní Nicole Kill Nielsen o strategii pro střední Asii. Víme, že to je skupina zemí, která je zeměpisně velmi důležitá a skrývá obrovský eh, potenciál pro využívání přírodních zdrojů. Nicméně prochází velkými problémy v oblasti zprávy a lidských práv. Chtěl bych vám ještě připomenout několik iniciativ, které náš vývor přijal v této souvislosti. V Dubnu jsme si vyslechli aktivisty na obranu lidských práv a to těsně předtím, než delegace našeho výboru odjela na návštěvu těchto zemí. A sice to byl Uzbekistán a Turkmenistán květnu jsme zorganizovali slyšení eh, expertů k geostrategickým otázkám týkající se ropy, plynu a dalších. A na základě toho eh, vzniká také tato zpráva paní Kill Nielsen, o které bychom dnes měli hovořit. A já bych jí nyní chtěla dát eh, slovo. Paní Kill Nielsen, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak všichni tady určitě ví, od roku 2007 Máme strategii pro Střední Asii, která se teď provádí. Eh, tady z začátku té zprávy máte odůvodnění, to jste si určitě přečetli. Evropská unie přijala celou řadu iniciativ, eh, které se dotýkají řady věcí, ke kterým se nebudu vracet. Podle mě je eh, nezbytné přijmout tuto novou zprávu také proto, že si myslíme, že je důležité se vrátit k této naší strategii pro region Střední Asie, abychom si uvědomili, jaká jsou omezení. To tady také říkáme a také je potřeba eh, zohlednit ten poslední vývoj, jak ve světě, tak v tomto regionu samotném. Jenom aby nedošlo k nějakému nedorozumění, tato zpráva se týká naší strategie pro Střední Azii a ne těch zemí eh, v tomto regionu samotných. To je podle mě důležité říci na začátek. Takže strategie Evropské unie pro střední Asii definovala určitý počet priorit, byly celkem sedm, těch, ty jsou uvedeny v tom základním eh, dokumentu, jsou to lidská práva, demokratizace, vzdělávání, ekonomický rozvoj, investice, doprava a energetika, udržitelný rozvoj, řízení eh, zdrojů vody, zvládání společných výzev a také mezikulturální soužití. Samozřejmě, že není eh, všechny tyto body, všechny tyto priority rozpracovat eh, stejným způsobem a proto jsem chtěla se zaměřit na nejpalčivější výzvy. A z toho pohledu si myslím, že je důležité se zaměřit na právní stát, lidská práva a energetiku. A v této zprávě tedy jsou tyto tři body e, rozpracovány následně. Jsou tady dva důležité pilíře, je to bezpečnost a regionální spolupráce. A z tohoto pohledu jsem přistupovala k vypracování této zprávy. Ta bezpečnost eh, je velmi důležitá, bezpečnost osob. Hovoříme tady o podmíněnosti našich eh, politik a o tom, že základní práva a lidská práva by měly být v jádru eh, našich politik kdekoliv ve světě. A můžeme o tom hovořit také v kontextu arabských zemí, jak jste to právě zmiňovala. I tady v tomto kontextu bychom se měli zamyslet nad tím, jestli máme správné priority pro naše strategii pro střední Asii. Takže je to bezpečnost osob, za druhé je to regionální spolupráce, to je také velmi důležité téma. Víme, že všechny výzvy, které panují v tomto regionu, ať už se eh, týká eh, pašování drog, obchodu s lidmi, eh, extremistických rozeb nebo vody a přírodních zdrojů. To všechno jsou věci, které nelze řešit bez koordinace zemí v tomto regionu. A my jsme měli příležitost konstatovat během naší návštěvy tohoto regionu, že v současnosti je velmi obtížné aspoň já bych to chtěl konstatovat, že přes určité projevy a známky tyto země eh, eh, nejsou příliš příznivé pro eh, tuto regionální spolupráci. Takže je potřeba, abychom zohlednili také historické zkušenosti a na základě toho se snažili věci posunout kupředu. Na druhou stranu, a v tom není žádný paradox, Eh, je potřeba mít také eh, specifický přístup k jednotlivým zemím tohoto regionu. Je potřeba je rozlišovat eh, podle mm, jednotlivých zemí a podle toho, jak přistupují k těmto otázkám. A také si myslím, že dnes je na řadě, aby se každý udělal určité návrhy k těmto jednotlivým případům. Já se těším na spolupráci Eh, chtěla jsem tedy uvést jenom strukturu této eh, zprávy. Ještě chci upozornit na dvě chyby ve francouzské eh, verzi. Zapojení EU, odstavec 3. Tady je důležité říci, že vyzýváme k zapojení nevládních organizací a zástupců občanské společnosti. Je to chyba překladu, v anglickém verzi je to správně. A potom je tady jedna chyba v datu, to se týká Uzbekistánu, kde o zrušení sankcí, které bylo provedeno eh, zohledňuje závěr Rady z října 2009 a ne 2010. A ještě ke struktuře zprávy tady vidíte, že se hovoří o bezpečnosti osob, o tom jsem hovořila před okamžikem, Eh, upozorňuji tady také na možnost mezi parlamentního fóra, což by nám mělo dát eh, možnost se zapojit také do sledování situace a vyvíjet eh, úsilí. Je to tedy konkrétní návrh. K bezpečnosti osob jsem ještě chtěla upřesnit, že z různých důvodů, z toho, že byly, eh, důvodů, že byly dovolené, že nebyly hotové překlady, jsou to všechno odstavce, které eh, jsem tam eh, přidala až později, takže jste neměli šance se s nimi seznámit, ale samozřejmě k ní můžete předkládat další pozměňovací návrhy a já se těším na všechny vaše návrhy. To je všechno, co jsem chtěla říct na úvod. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Poznamenali jsme si eh, také vaše opravy a nyní dám a eh, slovo stínovým zpravodám za EPP. Eh, e je to paní Vandery, která nahradí paní Žegel, která je mm, stínovou zpravodajkou. Prosím pěkně, máte slovo. Good morning, dear colleagues. So... Vážení kolegové, jak už asi víte, Paní Jegle je dnes s delegací výboru Agri, takže tady dnes nemohla být. A já tedy mluvím jejím jménem. Chtěla bych pohovořit o klíčových bodech jejího stanoviska k této zprávě. A nebudu ale hovořit jenom jejím jménem, ale také chci za sebe něco říci, vzhledem k tomu, že naše eh, stanoviska jsou shodná. Já jsem také navštívila tento region mnohokrát. Všichni dost eh, dobře víme, co se tady děje. V první řadě bych chtěl poděkovat paní Kiel Nielsen za její návrh, <coughs> protože na něm musela pracovat během prázdnin. V první řadě, proč je potřeba tuto zprávu vypracovat? My tím chceme zdůraznit důležitost středoazijského regionu pro Evropskou unii. A naopak chceme také vysvětlit eh, důvody pro spolupráci. To jsou to vlastně sousedé našich sousedů, jde tedy o zeměpisnou blízkost a myslíme si, že bychom měli podpořit demokratizaci, právní stát a lidská práva. A dále by paní Jegle se chtěla zmínit o tom, že já s tím souhlasím, že demokratický a hospodářský rozvoj je propojen a vzájemně se doplňuje. Co se týče strategických otázek, tedy blízkosti v Afganistánu, radikalismus, to jsou věci, na které bychom neměli zapomínat. A měli bychom vždy mít na paměti udržitelný rozvoj této oblasti, eh, zohledňující společné zájmy. Několik eh, věcí, které jsou již v návrhu zprávy paní Kiel Nielsen, eh, my souhlasíme s tím, že naše viditelná přítomnost v tomto regionu je nesmírně důležitá. Musí mít tady zastoupení Evropské komise. A za druhé podporujeme návrh, aby vzniklo fórum pro společná zasedání parlamentu. Dále jde o nějaké fórum, které by se zabývalo společnou, společným využíváním vody v tomto regionu. Evropská unie by možná měla sloužit jakýsi zprostředkovatel dohody mezi státy. A dále bychom chtěli upozornit na další aspekty tohoto návrhu. Paní Jegle například navrhuje, aby vznikla kapitola týkající se hospodářského rozvoje, včetně podpory zlepšení eh, hospodářských vztahů, aby se snížila chudoba a aby se zlepšila životní úroveň. A Mělo by dojít také k diverzifikaci energetických dodavatelů pro Evropskou unii, diverzifikaci v oblasti obchodních partnerů pro tyto státy, dále eh, k budování infrastruktury, zlepšování podmínek pro malé a středně velké podniky a také posílení role žen. Zlepšení hospodářského rozvoje by mohlo být eh, klíčem k prohloubení naší spolupráce. Dále se spolupráce týká vzdělávání, ulehčení nebo usnadnění výměny studentů a učitelů. Dále paní Jegle zdůrazňuje roli eh, politických nadací, protože ty přispívají k demokratizaci. Tyto státy by tedy měly přistoupit k reformám politické oblasti. Evropská unie by měla velmi pečlivě sledovat celý tento proces a uvědomovat si, že i malé kroky mohou být velmi důležité. A na závěr chci říci, že si plně uvědomujeme, že proces demokratizace a hospodářského rozvoje ve střední Asii teprve začal a má před sebou ještě dlouhou cestu. Pokrok v této oblasti nemůže být srovnáván s EU a i malé kroky správným směrem musí být eh, uznány. A proto si myslím, že je nesmírně důležité, aby se Evropská unie aktivně zapojila do tohoto regionu, protože pouze její zapojení může usnadnit další rozvoj. Merci. Euh. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo panu Svobodovi, který je stínovým zpravodajem za Evropské socialisty a demokraty. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych velice rád srdečně poděkoval paní zpravodajce za práci, kterou vykonala a za velice seriózní a obšírnou detailní zprávu. Rád bych připomněl několik bodů, eh, které by možná měly být ještě více zdůrazněny, což rozhodně není žádná kritika, ale je to něco, kde bychom rádi ještě zprávu vylepšili. Spravodajka poukázala na to, že se nejedná o to dělat zprávu o regionu, ale vypracovat zprávu o evropské strategii s ohledem na tento region. A to by mělo skutečně skutečně zůstat ve středoboru naší pozornosti. Myslím si, že v této zprávě Třeba, že samozřejmě ji nebude číst veškerá evropská veřejnost, mělo by se tady silněji zdoraznit, jaké jsou naše zájmy v této oblasti a proč se zde musíme obzvláště angažovat. Ku příkladu otázka energie. Domnívám se, toto by mělo být ještě více zdůrazněno. Samozřejmě ehm, se tady jedná o energetické zdroje, nikoliv podle nějakých imperialistických choutek, ale skutečně v čistě ekonomickém zájmu existují tady větší státy, například Čína, které tady mají svůj zájem a pak, když my se nepřihlásíme o naše zájmy včas, tak prostě eh, nám to proteče skrz prsty, protože potom se dostaneme do závislosti na jiných zemích a jiných regionech. Za třetí bezpečnost. Bezpečnost, to je skutečně obrovský zájem, který máme a nesmíme zapomínat na to že některé země v tomto regionu jsou ve velké blízkosti Afganistanu a že pravděpodobně Eh, můžeme dosáhnout stability v tomto regionu, ať už tedy to bude jakkoliv možné, navzdory, anebo poté, hm, co docházelo k těm konfrontacím a proto je o to důležitější nalézt možnosti spolupráce v této oblasti. Dalším aspektem obchod s drogami. Eh, když chceme zvítězit nad drogovou kriminalitou a pašování drog, je třeba, abychom eh, spolupracovali s těmito zeměmi, když chceme vystopovat toky, kudy se drogy ubírají, nejenom s těmito zeměmi, ale i s jinými. To je tedy několik bodů, eh, které jsou pro nás eh, obzvláště důležité a ty by se měly poněkud více vypíchnout. A v této souvislosti je samozřejmě naším zájmem podpora demokracie, protože bez demokracie, bez dosažení pokroků na cestě k demokracii. Samozřejmě to nelze srovnávat s evropskými státy. Tyto země v této oblasti mají jiné tradice a jejich státy v této formě v dnešní podobně neexistují dlouho, ale je třeba dosáhnout rozumné politické stability bez toho by se nám nepodařilo zachovat stabilitu v tomto regionu a proto je skutečně absolutně nezbytné, abychom zejména tyto otázky neustále měli v patrnosti. Eh, ukázalo se, že to není nemožné v Uzbekistánu. V Turkmenistánu je to o něco obtížnější, ale i zde je třeba znovu a znovu pokračovat a snažit se o nové iniciativy. I to vlastně ukázala naše návštěva. Potřebujeme větší angažovanost. Naprosto v tom souhlasíme s paní zpravodajkou, že samozřejmě nemůžeme rozvinout rozumnou strategii, když tam nebudeme mít stále zastoupení. Naši ve z Kazachstánu Eh, občas, náš velvyslanec z Kazachstanu občas tedy navštíví jiné země, aby tam demonstroval či proklamoval zájmy Evropské unie, ale to rozhodně nestačí. Pokud vím, eh, alespoň ze sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že byl jmenován nový pověřenec pro tu tuto oblast a bylo by nesmírně důležité, aby co nejdříve jsme tohoto dotyčného člověka pozvali do našeho výboru. Bylo by dobré, kdyby se u nás eh, ve výboru objevil ještě před rozhodnutím, před svým jmenováním, eh, protože tady bych znovu ještě potrhl, abychom i jemu eh, kladli na srdce, jak důležitá je pro nás tato oblast. A ještě bod 18 je pro nás nesmírně důležitý. Domníváme se, že tady se prostě formulovalo toho příliš mnoho eh, jak tam jsou seřazeny všechny jednotlivé země, Kazachstán, Bělarus a tak dále. Nemůžeme eh, samozřejmě tomu zabránit, to rozhodnutí náležící těmto státům, ale pro mě je ta formulace příliš pozitivní, zejména s ohledem na to, že existují úvahy, Eh, i ze strany Ukrajiny přistoupit k celní unii, eh, což by stížilo vztah Ukrajiny a Evropské unie. Můžeme to sice vzít na vědomí, ale přece jenom bych na to nenahlížel tak pozitivně. Důležité je, a na to paní kolegyně poukázala, je právě regionální spolupráce pro spolupráce v rámci celní, celé oblasti a proto já spíše v této souvislosti pohlížím na celní unii spíše kriticky. Uh, protože e, e, vlastně důvody už tady zcela jasně zazněly a tudíž bych se přiklonil naprosto k tomu, co řekla moje kolegyně, která hovořila přede mnou. Politická filozofie je velice cizí politickým vedením těchto států a proto musíme skutečně <clears throat> zdůrazňovat regionální spolupráci a ne to, co oni chápou jako podřízení se větším sousedům. Myslím si, že Možná ještě pozdě, eh, dáme nějaké pozměňovací návrhy, ale rozhodně to jde jenom tím směrem, eh, které, který jsem tady zmínil. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Svobodo. ne, paní Nikolaj, nevím, zda si přejete ještě hovořit za Alde. Prosím, pěkně máte slovo. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dovolte abych nejprve poblahopřála paní zpravodajce eh, za mm, její zprávu a zejména za způsob, jakým způsobem formulovala mm, odůvodnění. Eh, my se domníváme, že ve zprávě by se více měla zdůraznit spolupráce se zeměmi ve Střední Asii a spolupráce těchto států s Evropskou unii. Evropská unie si nemůže dovolit zůstat nečinná v této oblasti. Zásadní problém vyplývá z názvu zprávy samotné, protože se hovoří o používání strategie, zatímco ve zprávě se hovoří o výhodách každé země jednotlivě. Eh, musíme dát pozor i na jazyk, který používáme, abychom se snažili být objektivní. Naším cílem je být objektivní a podnítit spolupráci. Již tady zazněly připomínky k problémům eh, v této oblasti, ale nedomnívám se, že bychom z toho měli udělat eh, něco takového, že bychom zůstali jakýmsi neutrálním pozorovatelem, který to suše konstatuje, jak si zvenku. Neměli bychom eh, se snažit být eh, profesorští a ukazovat, eh, kudy se má tato oblast ubírat protože potom by prostě tyto zprávy zůstaly pouze dokumenty, které nikdo nebude číst, eventuálně možná nějací výzkumníci, ale nikdo by se o ně, nikdo by ani nehledal. Myslím si, že bychom měli mít konstruktivnější přístup. přístup. Kromě toho v tomto dokumentu potřebujeme více zdůraznit strategii Evropské unie. Je třeba, aby se zde opravdu odrazila nějaká opravdová strategie Evropské unie a nikoliv jenom nějaký seznam přání, co bychom si přáli, aby každá která země dělala podle našich představ. Ne, musíme zohledňovat specifika jednotlivých států, ale nemám pocit, že v současné době tato zpráva toto objektivně odráží. Prostě není možné abychom řekli, že všechno v, této, v tomto regionu se musí změnit z dneška na zítřek. Když se podíváme na bod 4 a 6, tyto body já velice vítám, ale domnívám se, že e, musíme využívat výhod té oblasti, že bychom tam měli otevřít stále zastoupení, abychom umožnili neustálý tok informací v rámci ustanoveného e, a stabilního dialogu. Mm, jsme si naprosto dobře vědomi toho, co můžeme nabídnout našim azijským partnerům. E, tak trochu postrádám e, tady e, zmínku o hospodářské spolupráci a výměně zboží, protože i energetické otázky samozřejmě jsou velkého významu. A naše energetická strategie musí brát v úvahu tuto oblast, co se týče řádku 11. Všechno to, co je tam vítáme, ale tady to je spíše otázka ochrany životního prostředí než otázka energie. Buďme realisté. Chceme-li, aby Střední Asie eh, byla více mm, otevřená hodnotám Střední Evropy, musíme jim nabídnout nějaké výhody. Musíme mít tu rozhodnost abychom byli prezentní, abychom skutečně byli přítomní eh, v této oblasti. Kapitola, která se věnuje bezpečnosti, by měla být ještě poněkud více rozvinuta. Nesmíme zapomínat na veškerá ta pnutí a tlaky, které existují v této oblasti díky velkým sousedům, které se nacházejí ještě ve válce nebo mezi sebou prostě válčí. Kap- kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým státům, nejsou vyrovnány. Když se podíváme na 25, to se mi zdá být konstruktivní, ale domnívám se, že to, co je tady napsáno, platí stejně tak pro všechny další státy regionu a neplatí to pouze pro energetické projekty, ale i pro eh, rozvoj venkova, eh, podporu zemědělství a tak dále a tak dále. Absolutně potřebujeme strategii, která by naprosto jasně hovořila o limitech, které také máme při postupu v této oblasti, také jsem přesvědčena o tom, že nepřítomnost Evropské unie E, zůstanou prostě krásnými deklaracemi, krásnými prohlášeními, když nebudeme poněkud aktivnější. A my se nacházíme v období, kdy si absolutně nemůžeme dovolit mít takovýto postoj. Také e, dáme několik pozměňovacích návrhů. Jsme přesvědčeni, že vznikne skutečně hodnotná zpráva, e, která odrazí postoj Evropské unie. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu. A nyní pan Tanok. Euh, Takže teď eh, přejdeme k výměně, výměně názoru. Pan Sivik jako první. Děkuji bardzo. V politice je tak, jak eh, v sportě. Eh, Děkuji. Já si myslím, že politika je trochu jako sport. Myslím si, že tato konkrétní zpráva přichází ve skvělou chvíli. Nejde tady o to, abychom generalizovali, ale proč je to tak obrovsky důležitá doba? Bavíme se i o jiné zprávě, a sice o zprávě o politice sousedství, a já jsem o tom hovořila s celou řadou lidí a závěry jsou jasné. Jde o to, abychom budovali demokracii, abychom bojovali za základní práva, budovali jejich základy. Protože ty jsou potom základem nejenom Evropské unie, ale i dalších jiných zemí. Když se podíváme třeba na severní Afriku, tak bez demokracie, bez lidských práv jakékoliv snahy o, o to, aby lidé měli lepší život, prostě nemůžou trvat. A já si myslím, že jsme zanedbávali celou řadu důležitých aspektů, které je potřeba nyní zreformovat. V minulosti se vždycky říkalo, dokud ve vašem regionu panuje mír, tak eh, se do toho nebudeme vměšovat. Ale to si myslím, že už dnes neplatí. Dnes bychom měli zvolit jiný přístup. Měli bychom zejména posilovat vzdělávání lidská práva, systém spravedlnosti a také to, jak fungují eh, sociální organizace. Musíme tedy apelovat na tento region tak, aby tam byly implementovány koherentní politiky. Nenavrhuji politiku sousedství pro tento region, ale hmm. myslím si, že bychom mohli poukázat a využít eh, toho, co tyto země v tomto regionu mají společného. V tomto směru potom předložíme také pozměňovací návrhy. Jsme si vědomi toho, že to je ve světě velmi důležitý region. Je to vlastně místo, kde se setkává evropská politika, čínská politika s ruskou politikou. Takže situace v těchto zemích je velmi specifická, ale to nemůžeme využívat jako jakési alibi pro to, abychom zanedbávali to, co se v těchto zemích děje. ještě jednu takovou odbornější věc. Spravodaj odkazuje na konkrétní země a e, dochází k určitým závěrům, které jsou správné, ovšem někdy jsou příliš povrchové. Já spolu s dalšími kolegy jsem pracoval na zprávě, která se týkala Turkmenistánu. Tam jsme odprezentovali velmi konkrétní situaci. Setkali jsme se při přípravě této zprávy s celou řadou zástupců nejrůznějších organizací. Já si tedy myslím, že místo toho, abychom tady citovali některé věci, které mohou znít až banálně ohledně daných zemí, tak eh, bychom se mohli vrátit ke zprávám, které už máme eh, o konkrétních zemích a potom bychom byli i konkrétnější. Pan Peterle má slovo jako další. Hvala lepa, gospa predsednica. Jaz jsem poročal... Děkuji. Jsem velmi vděčný kolegu Nilsnovi za velmi dobrou analýzu situace. Střední Ázie, se kterou mám zkušenosti, není turistickým cílem, ale strategickou destinací. To znamená, všechny země či organizace, které spolu nechtějí spolupracovat, jsou eh, typické tím, že nedokončili transformaci po zániku Sovětské unie. Jejich problémy jsou pro nás někdy až nepochopitelné. Jinak souhlasím s dalšími řečníky, že musíme strategicky bojovat za stabilitu v demokratickém ráci. Interní problémy v zemích Střední Asie mohou být tvrdé, mohou být i tvrdší než v severní Africe. To už také říkali další. Evropská unie musí ukázat jakýsi strategický zájem o demokratický vývoj. Myslím si také, že teď kdy uplynula doba čtyř let, tak musíme vyhodnotit evropskou strategii vůči tomuto regionu a já jsem rád, že zpráva jde tímto směrem. Myslím si, že je zcela zásadně důležité mít delegace pro všechny země tohoto regionu, které by efektivně fungovaly ještě bych navrhl ustanovit parlamentní fórum s těmito zeměmi a rád bych viděl následující. Jedná se pouze o naši iniciativu z naší strany, a nebo to podporují i naše protěžky v těchto zemích. Obrovsky důležitý je dialog s těmito zeměmi. a já bych toto fórum určitě podpořil. Děkuji. Merci, madame prezident. Kelam? Myslím si, že zpráva paní Kill Nielsen přichází ve správnou dobu, ale stejně tak, jak se hovořilo o strategii pro tento region. Já souhlasím s kolegou Svobodou, že zaprvé musíme jasně říci, proč eh, máme zájem o tento region. Ty důvody jsou strategické, bezpečnostní a další. Co se týče energií, ropy a plynu, zpráva se této otázce nevěnuje. Spíš se zaměřuje na vodní zdroje, zemědělství a já si myslím, že bychom tu energetiku do toho měli zapojit. Ještě jedna věc. Je otázka Afganistánu. Pokud všechno půjde dobře, tak Afganistán bude hrát obrovsky důležitou roli nejenom strategicky, ale i hospodářsky, sociálně v rozvoji tohoto regionu. Takže bychom se měli věnovat více i otázce Afganistánu. Důležitá je taky koordinace, to znamená, aby se Evropská unie koordinovala s dalšími mezinárodními aktéry. Tento region je prostě obrovsky strategicky důležitý, jak pro Čínu, tak pro Rusko. A my tedy potřebujeme mít svoji strategii, musíme vědět, jak s tímto regionem nakládat, jak nakládat s tou situací, jak, se, jak postupovat při koordinaci s dalšími. Myslím si, že Německo a Francie jdou dobrým příkladem formou svých iniciativ, kdy se snaží překlenout některé mezery v třeba bezpečnostních otázkách. Já si myslím, že ta naše evropská strategie je velmi dobře odprezentována. Stojí tam třeba, že hospodářská spolupráce musí jít ruku v ruce s politickou spoluprací, musí vycházet z praktické vůle eh, dosáhnout nějakých společných výsledků. Potom článek 29 Tam se hovoří o rozhodnutí uzbeckých orgánů zavřít úřad Human Rights Watch v Taškentu. Já si myslím, že Evropská unie by určitě v téhle zprávě měla e, vyjádřit, že má určitý závazek vůči tomuto regionu závazek podpořit demokratický rozvoj v těchto zemích. Náš přístup může být eh, zcela zásadní, protože nevidím jiné aktéry, kteří by to také mohli takto udělat. Děkuji, pane Kelame. Teď dám eh, slovo zástupci komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. My vítáme návrh eh, této zprávy k naší strategii pro střední Asii. Myslíme si, že je to velmi aktuální příspěvek, který povede k revizi této strategie, která by měla proběhnout příštím roce na radě. Od přijetí této strategie v roce 2007 se odehrála celá řada věcí v našich stazích se Střední Asií ale měli bychom také realisticky posuzovat dopad této strategii. Toto nejsou kandrátské země, nejsou to ani země, které by byly součástí politiky sousedství, kde je náš vliv větší. I s omezenými zdroji se komisi podařilo zvýšit svou roli ve střední Asii. Naše zapojení do tohoto regionu samozřejmě nezačalo v roce 2007. Strategie tomu ale dala nový impuls a jsme teď mnohem více angažováni v tomto regionu. My jsme si provedli určitou inventuru v loňském roce ve zprávě o pokroku, to byl veřejný dokument, který komise zveřejnila v loňském roce a já bych chtěl upozornit na několik věcí, které jsou relevantní také v souvislosti s vaší zprávou. Jednak jsme zahájili pravidelný dialog na vysoké úrovni, tedy s ministry zahraničí, což umožňuje diskutovat některé citlivé otázky, jako například eh, vodní hospodářství, jak, což, jak víte, velmi obtížná otázka v tomto regionu. Dále vedeme dialog o lidských právech se všemi pěti státy, což nebylo jednoduché. Asi žádný mezinárodní aktér se neangažuje v oblasti lidských práv tak intenzivně jako EU, co dále máme výměnu expertů a můžeme diskutovat eh, o těch oblastech, kde bychom mohli pomoci eh, s reformami těmto, stát, těmto státům. Ale to samozřejmě platí i pro, všechna, pro všechny další schůzky na vysoké úrovni. Co se týče energetiky, tak tady se velmi blížíme uzavření dohody o transkaspickém plynovodu nebo ropovodu což také bylo potvrzeno návštěvou předsedy komise Baroza na začátku tohoto roku. Proběhla celá řada schůzek na vysoké úrovni, které umožnily diskutovat detailně o těchto otázkách a teď to vedlo k tomu, že se všemi státy teď vedeme eh, dialog o hospodaření s vodou, jak to děláme také s dalšími státy v tak abychom zlepšili politiky eh, vodní hospodářství. Snažíme se také přispět svými eh, odbornými zkušenostmi k záchraně Aralského moře, protože to je také velmi důležitá součást regionální spolupráce ke vzdělávání. O tom mnozí z vás hovořili. Čím dál tím více studentů je teď na výměně v EU. EU se zabývá reformou školství v několika těchto zemích. A co se týče boje proti pašvání drog, a společné stávy hranice. Tady máme několik programů, které umožňují podporu těchto oblastí. Stejně tak vedeme mezinárodní koordinaci v těchto oblastech. Jak tak asi víte, rozšířili jsme mandát Evropské investiční banky, aby pokrýval i Střední Asii v oblasti životního prostředí a energetiky a vytvořili jsme nový investiční fond, který by měl zvýšit možnost podnikání pro Evropské banky v tomto regionu. Investice jsou podle nás velmi důležité. Podařilo se nám také otevřít zastoupení v Kyrgyzstánu, v Turkmenistánu a v tomto roce otevřeme zastoupení v Taškentu, v Uzbekistánu. A z různých důvodů došlo k prodlení otevírání eh, zastoupení v Turkmenistánu. Nicméně doufám, že k tomu brzy dojde. A ještě velmi stručně, krize v Kyrgyzstánu v loňském roce je velmi dobrý příklad, jak eh, je EU nejvíce zapojena jak víte, v Dubnu v Kyrgyzstánu v loňském roce probě, propukla krize. Hned tam byl zástupce EU, který inicioval probíhající spolupráci mezi Organizací pro bezpečnost a rozvoj v Evropě, mezi EU. Evropská unie poskytla humanitární pomoc a začala podporovat stabilitu, obnovu eh, bytového fondu, demokratizaci, přípravu na referendu, přípravu na parlamentní volby a dnes také na ty nadcházející prezidentské volby. A e, to všechno za poskytování také dlouhodobější pomoci, která by měla řešit chudobu e, v této zemi. Nicméně Kyrgyzstán a další země ještě e, mají před sebou celou řadu obrovských výzev, jak už bylo řečeno některými z vás. Obecně je tady situace velmi vážná. Měli bychom Ehm, nabízet naše zkušenosti, zejména podpoře občanské společnosti, protože to bude klíčové pro zajištění dlouhodobé stability. Jsme přesvědčeni o tom, že čím více se budeme angažovat, tím více se nám také podaří prosazovat evropské hodnoty. Jak už bylo řečeno, <clears throat> finalizujeme otevírání posledních eh, zastoupení Evropské komise v tomto regionu což by mohlo posílit naše vztahy a také se snažíme podporovat provádění evropských programů v této oblasti. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům což eh, v posledním období bylo asi 750 milionů eur, tak eh, bychom měli i eh, nadále zaměřit na efektivní využívání těchto zdrojů Měli bychom um, zaměřit naši pomoc na několik vybraných sektorů, eh, například snižování chudoby. Kyrgyzstán a Tačekistán jsou nejchudší země v tomto regionu a ty dostávají nejvíc z naší pomoci. Region eh, je velmi eh, rozdílný, je potřeba rozlišovat jednotlivé země. A naše bilaterální vztahy samozřejmě se odvíjí od situace těchto zemí, od jejich připravenosti eh, vést s námi dialog. V Kazachstánu například jsme nedávno zahájili jednání o zlepšené nebo vylepšené dohodě o partnerství a spolupráci. A taková dohoda by byla první v celém regionu. Státy Střední Azie nejsou součástí politiky sousedství, ale i tak můžeme čerpat zkušenosti, které máme z této politiky a uplatňovat tyto zkušenosti na region Střední Asie. Tyto státy tak eh, měly prospěch z některých eh, programů Evropské unie, které byly považovány za předmět společného zájmu, například to byl, bylo životní prostředí, energetika, vzdělávání a další. A na závěr ještě jeden důležitý aspekt souvisící s provádění této strategie je přímé zapojení členských států do některých aspektů této strategie. Například se to týká právního státu, tady Německo a Francie koordinují úsilí celé EU za pomoci komise. Co se týče boje proti drogám, tady probíhá následná fáze, kterou provádí jednotlivé členské státy, takže i ty zprostředkovaně využívají zkušeností EU. Eh, rádi bychom, kdyby <clears throat> takových eh, příkladů spolupráce probíhalo více. A na závěr mi dovolte, abych řekl, že Evropská unie tady hraje důležitou roli. A vítáme návštěvy Evropského parlamentu do tohoto regionu, posílený parlamentní dialog a vítáme také návrh vaší zprávy, který eh, bude přispět také k revizi naší strategie. Děkuji vám. A nyní bych chtěla ještě jednou dát slovo paní Gil Nielsen, aby udělala zhrnutí všech připomínek. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, velmi stručně. Abych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří přispěli do naší rozpravy. Já jsem si poznamenal všechny vaše připomínky, návrhy, abych vylepšila mou zprávu. Dovolte mi několik upřesnění. Já jsem velmi eh, ráda, že mezi námi je konsensus týkající se priorit, eh, jako jsou lidská práva, základní práva. Eh, to je asi jasné v kontextu EU a vždycky je velmi příjemné konstatovat, že všichni poslanci sdílejí tento postoj. Co se týče spolupráce, jak už říkala paní Nikolaj, eh, možná v té zprávě přeformulujeme některé odstavce, abychom Eh, to zviditelní, ale cílem je skutečně být viditelnější a posílit spolupráce Evropské unie a Střední Asie. Myslím, že v tom žádný problém není. A je tady také řada kolegů, kteří by chtěli zdůraznit některé body. Eh, já to beru na vědomí a zamyslím se nad tím, jak to provést konkrétně. Větší zapojení v tomto regionu, o tom hovořil pan Svoboda, pan Peterle tady eh, máme určité zájmy, já přesně vím, o co vám jde, kde bychom měli prosazovat. Je evidentní, že v tomto regionu máme eh, určité zájmy. A co se týče několik bodů paní Jegle, které bych chtěla připojit, eh, nechtěla bych přidávat nové odstavce. Hlavní problém vypracováním té zprávy bylo to, jak se zaměřit pouze na vybrané sektory. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat, ale já se trošku obávám k tomu, že bychom eh, zrevidovali těch sedm eh, priorit a přidávali ke každé z nich. A podle mě je důležité zdůraznit eh, priority, jako jsou lidská práva, právní stát. Myslím, že s tím všichni souhlasí, eh, také v kontextu toho, co se odehrávalo v arabském světě. A to jsou ty hlavní pilíře, o které bychom se měli opírat. A dovolte mi, bych ještě odpověděla zástupci eh, Evropské komise, který několikrát říkal, že Střední Asie není součástí politiky sousedství. Samozřejmě, že ne, ale opravňuje to, aby Evropská eh, unie měla nějakou Eh, odlišnou politiku vůči této oblasti. Já si to nemyslím. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, jaké jsou naše hodnoty, jaké jsou naše priority, což je zejména dodržování lidských práv a podle mě bychom se měli postarat o to, abychom o tom nepřemýšleli v kontextu politiky eh, sousedství, ale abychom si uvědomili, jakou strategii, jakou strategii můžeme provádět naše priority. Někdo také hovořil a je to také v naší zprávě, o tom, že je potřeba eh, se odklonit od politiky, která udržovala nebo podporovala místní režimy, snažit se zaměřit na to, jak pomoci občanům eh, těchto zemí eh, samotným. A ještě bych chtěla odpovědět na jednu konkrétní otázku, protože ostatní věci jsem si poznamenala a zareaguji na to v té zprávě, ale byla mi položena jedna přímá otázka ze strany Peterleho. To se týkalo Meziparlamentního fóra. V tomto okamžiku to je čistě eh, můj návrh. Já jsem ze strany eh, nevládních organizací, nejenom ze strany politických představitelů, slyšel, že tady chybí výměna názoru a chybí dialog a proto jsem eh, navrhla, aby Evropský parlament předložil tento návrh a snažil se podnítit zavedení nějakého meziparlamentního fóra se zeměmi Střední Asie. V tomto okamžiku to není e, návrh parlamentu jako takového. Jinak se můžeme e, někdy eh, v budoucnosti vrátit k vašim připomínkám. Děkuji a teď bychom ráda připomněla jak to vypadá. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 6. září 2011 a budeme hlasovat ve výboru 4. 5. 6. října a na plenárce říjnové druhé. A nyní se dostáváme k bodu 5. Donc ce point concerne que notre... A tento bod se týká našeho stanoviska Eh, které eh, budeme zasílat eh, výboru pro mezinárodní obchod, kde se jedná o mm, rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Co se týče zemí Střední Asie, Stejně jako tam byla spravodajkou naše kolegyně Nikol a spravodajkou je i zde. Na první pohled se jedná spíše o technické stanovisko. Jedná se o způsob, jakým způsobem se sklízí bavlna a to je téma obrovských obav Paní Kiel Nielsen od 1. července pracovala na tomto stanovisku, aby umožnila našim kolegům eh, připomínat vlastními názory eh, toto stanovisko. Eh, naše stanovisko bylo jasné, protože tady se jedná o usnesení, které normálně by neumožňovalo našemu výboru přispět k té, tomuto usnesení, k této rezoluci, ale eh, dnes ráno výbor pro mezinárodní obchod se rozhodlo, že ke článku 81 nařízení eh, bude učiněno rozhodnutí, které nám umožní, abychom také formálně přispěli naším stanoviskem k revizi a přímo dnes to bude zasláno elektronickou formou. Takže hned dávám slovo naší paní zpravodajce a na konci ještě upřesním, jak to bude vypadat s pozměňovacími návrhy. Máte slovo, paní zpravodajko. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně Problém nucené práce dětí eh, je rozšířenou praktik, praxí v Uzbekistánu, zemí, která je druhým největším exportérem bavlny na světě. Týká se to dvou milionů sběračů, což je ohromné číslo, kteří jsou povinni pracovat v období zhruba tří měsíců na sklizni bavlny za velice obtížných podmínek. Je třeba uvědomit si, že Uzbekistán ratifikoval eh, příslušné dokumenty Mezinárodní organizace práce týkající se nucené práce dětí, ale rozhodně to neaplikuje eh, máme tady neustále připomínky k širokému jevu nucené práce a byly tady Dokonce také nezávislí pozorovatelé ze strany KBSE se svou kolegyní Otalo a paní Gomesovou jsme nedávno zaslali otázku Evropské zahraniční, Evropské vnější službě týkající se příhodnosti dodržování dohod v souvislosti s touto dohodou. A v Ženevě se konala eh, každoroční konference MOP a experti opět potvrdili, že zašlou další misi nezávislých pozorovatelů na příští sklizeň bavlny, ale Uzbekistán to neakceptoval, čili nucené práce pokračují. Podle našich informací žáci a studenti střední škol pracují na sklizni bavlny zhruba 40 až 45 dnů a je třeba uvědomit si, že v tomto období pracují v období, které je pro ně nesmírně svízelné, protože se tady používají chemické produkty. Tyto děti se eh, prostě vracejí po prázdninách do školy, aby byly poslány, poslány na sklizeň eh, bavlny. Je to nucená práce, je třeba vědět, že eh, tady 60 až 85 amerických dolarů se platí za sklizeň toho v zemi, kde to, tato výše nedosahuje vůbec ani průměrného výdělku. Je tady naprosto skandální situace, který ze strany státu, který na eh, jedné straně říká, my nechceme, aby děti pracovaly, ale na druhé straně stanovuje kvóty, které platí pro každou oblast a vykonává se tady, vyvíjí se ohromný tlak ze strany vlády která, na ty, kteří odpovídají za sklizeň bavlny a ti posílají na nucenou práci nejenom děti, protože tady jsou, máme také studenty a dokonce úředníky, kteří jsou povinni pracovat na těchto brigádách a je to na základě tlaku, který vyvíjí stát. Domnívám se, že je to skutečně naprosto neslučitelné s hodnotami Evropské unie. A proto tato dohoda s Uzbekistánem prostě ne, nemůže takto pokračovat, protože tady se naprosto viditelně porušují nejzákladnější lidská práva i e, předpisy Mezinárodní organizace práce. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní zpravodajko. A nyní dám slovo paní Vandere za EPP, prosím. Merci beaucoup. Uh, dear colleagues, um... Vážení kolegové, Nejprve bych ráda poděkovala paní Kiel Nielsen za celou práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska. Je zřejmé, že eh, zejména se věnovala otázce lidských práv a také otázce bilaterálního obchodu s pavlnou mezi EU e a Uzbekistánem a v podstatě jde o to, že tento obchod by tedy měl být pozastaven do té doby, než se do země dostanou pozorovatelé a předloží svou zprávu. Já bych ovšem chtěla říci, že Uzbekistán je naším partnerem, podepsali jsme s nimi dohodu o partnerství a spolupráci. Uzbekistán spolupracoval s Evropskou unii e, na celé řadě programů už od roku 1996. Kdybychom tedy eh, tuto spolupráci z něčeho nic ukončili, znamenalo by to konec našich eh, snah o demokratický rozvoj v této oblasti. V podstatě pro nás eh, ta spolupráce je jakýmsi měkkým nástrojem pro podporu lidských práv. Zároveň si myslím, že by také bylo dobré posílit bilaterální spolupráci eh, v otázkách eh, bezpečnostních, například v Afganistánu a podobně. Takže opravdu bychom se od nich neměli obracet, eh, k ním neměli obracet zády. Také nezapomínejme na to, že občané Uzbekistánu jsou závislí na prodeji textilních výrobků a dalších. To znamená, že pokud e, zastáváme někdy takovou tvrdou rétoriku, kolikrát to nikam nevede. Pokud tedy chceme dosáhnout svých cílů, tak bychom se měli zaměřit třeba na učitele e, na základních školách, Nezapomínáme také na to, že třeba Čína nebo Rusko postupují mnohem přátelštěji. A podívejme se třeba také na porušování lidských práv v Rusku samotném. Navrhuje někdo tady, abychom pozastavili spolupráci s Ruskem? Nenavrhuje. Takže nepodpokl- nepodkopávejme to, čeho už jsme dosáhli. Uzbekistán podniká postupné kroky pro zlepšování legislativy a podobně, kde se třeba snaží zakazovat e, práci dětí a tak dále. Já si tedy myslím, že bychom naopak měli podpořit eh, bilaterální obchod s Uzbekistánem v případě, že eh, dodrží určitá konkrétní ustanovení, jako, jako například právě tyto zákony, které si ustanovili ohledně práce dětí a podobně. Potom máme mezinárodní organizace jako eh, UNICEF nebo ILO. Tyto předkládají své zprávy, takže těm bychom se také měli věnovat pro budoucí eh, evropské politiky. Já vám děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Viganin za Evropské socialisté a demokraty. Eh. Děkuji. Já Ehm, tady hovořím za eh, naši stínovou zpravodajku Mariu Šelekopou. Určitě toto téma je velmi náročné a já si myslím, že musíme postupovat opatrně, eh, co se týče instrukce, kterou vydáme jako výbor. hlavně nesmíme měřit dvojím metrem s, ve vztazích k zemím eh, třetí zem, eh, k třetího světa. Takže ta otázka nucené dětské práce, tady určitě musíme tlačit na uzbecké úřady, musíme trvat na tom, aby například zástupci ILO mohli eh, navštívit všechny regiony a překontrolovat situaci. Protože, jak víme, uzbecká vláda popírá existenci tohoto problému, ačkoliv my víme, že tady ten problém existuje. Uh, A také víme, že si ustanovili zákonem zákaz práce dětí. Takže je to věc, kterou bychom měli překontrolovat předtím, než podepíšeme ten protokol. Druhá důležitá věc, o které podávají zprávu nevládní organizace, to je využívání vodních zdrojů při produkci bavlny. Tady zřejmě se tedy zase s vodou plítvá a jde o to, abychom se obrátili na tamnější úřady, aby komise podnikla třeba nějakou iniciativu na pomoc v této oblasti. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu Brokovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla jsem vám poblahopřát do vaší nové funkce. Jsem zděšen a neuvědomil jsem si, jakého měřítka dosahuje práce dětí, tak jak se to vyjadřuje v návrhu tohoto stanoviska. A proto bych chtěl požádat o to, abychom dostali k dispozici tuto studii Mezinárodní organizace práce protože by mě skutečně velice zajímalo, eh, jak to vypadá a jakým způsobem můžeme vstoupit do vyjednávání s těmito státy i v obchodních otázkách a e, jak můžeme se zasahovat o to, aby se dodržovaly e, prostě a vymáhali, e, vymáhala základní lidská práva. Paní předsedkyně, toto by byla záležitost, o které by se také mělo hovořit na byru. To je otázka, kterou bychom měli také zobecnit. Měli bychom se asi pokusit implementovat mezinárodní lidská práva do takovýchto standardů a mm, i do práce jednotlivých výborů, abychom měli koherentní politiku, eh, abychom prostě skutečně aspoň v tom omezeném rámci, který nám k dispozici, mohli něco ovlivnit. Zdá se mi eh, být zajímavé, je-li tady něco takového, jako je Mezinárodní organizace práce, bude-li to možné, abychom skutečně mohli eventuálně také konstatovat, jaké podniky z Evropské unie za vědomí si této skutečnosti tuto bavlnu kupují a zpracovávají. Protože to může být možná podchyceno pouze ze strany spotřebitele a ke spotřebitelům počítám také podniky, které tu bavlnu využívají. A možná, že bychom na základě tohoto příkladu mohli dospět k tomu, abychom konečně v zesílené míře doložky, které připomínáme, týkající se dodržování lidských práv, skutečně dostali do mezinárodních obchodních smluv. Možná, já nevím tedy, co si myslíte o tom vy ostatní kolegové, ale možná, že by to mohla být dokonce otázka společné zprávy s výborem pro obchodní záležitosti. Jak e, nakládat se smlouvami a jejich mezinárodními normami. Děkuji srdečně. Já vám děkuji, pane Broku. Chci jenom říci, že tu zprávu dostanete, že vám ji pošleme elektronicky. Říkal jste také, že zástupce UNICEFu by měl v září se dostavit do parlamentu, až budeme mít eh, schůzku, která se tím bude zabývat. To si myslím, že také je důležité. Já si dovolím ještě rychle zareagovat na to, co říkal pan Elmar Brock. Výbor pro mezinárodní obchod na tomto základě pracuje, takže si myslím, že bychom měli mít eh, dialog o těchto věcech, zejména také o práci dětí. A myslím, že v této oblasti již vznikla řada iniciativ. A teď mi ještě dovolte, abych eh, dala slovo panu Svobodovi, který o to požádal. Děkuji vám, pane eh, předsedkyně. Já bych chtěl jenom zdůraznit to, co říkal pan Brok, protože mnoha občanům v Evropské unii se zdá, že práce dětí je velký problém a že bychom proti tomu něco, něco měli dělat. Já s vámi souhlasím v tom, že eh, určitě se nám to nepodaří eh, od zítřka zrušit. V Uzbekistánu eh, jsou to soukromé podniky, které si najímají celé rodiny a potom se to těžko kontroluje. A kolikrát ta rodina eh, říká, že ten důvod je to, že jsou zavřené školy, že nemají kam posílat. Ve stručnosti si myslím, že bychom měli mít společné zasedání s výborem pro mezinárodní obchod se zástupci UNICEFu a organizace práce. Práce dětí nebo údajná práce dětí v Uzbekistánu by proto mohla být eh, <clears throat> záminkou ale měli bychom se postarat, aby eh, normy Mezinárodní organizace práce byly také předmětem například mezinárodních obchodních dohod a abychom je mohli kontrolovat eh, i politicky. Takže by to mělo být naší společnou aktivitou, tedy naší a výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji, pane Svobodo. A nyní mi dovolte, abych ještě jednou dala slovo panu Fredersnovi za Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji vám. Eh, chtěl bych také něco říci k dětské práci. Možná, že i můj kolega z komise k tomu bude něco chtít eh, říci. Toto bylo důležitou součástí naší celkové strategie pro Střední Azii a také pro Azbákistán. My teď vedeme dialog o lidských právech, upozorňujeme na to v našich pravidelných setkáních a týká se to tedy i dětské práce, netýká se tedy jenom Uzbekistánu, ale celého regionu. My sdílíme toto znepokojení o tom, jaké praktiky tady přetrvávají. Naposledy jsme se k tomu vyjádřili na zasedání v červnu, potom v červenci tady v Bruselu. Vyzvali jsme uzbeckou stranu, aby spolupracovala s UNICEFem a s Mezinárodní organizací práce. Byli bychom rádi, kdyby se zástupce UNICEFu pozvali eh, do parlamentu, protože UNICEF eh, dostal eh, kompetenci k tomu, aby monitoroval sklizeň bavlny. Jak už bylo řečeno, některé pozitivní kroky tady byly přijaty, aby se to zlepšilo, ta situace, aby se zlepšily záruky dětí, byla přijata, byl přijat zákon. Dále se mění národní legislativa tak, aby se eh, eh, zvětšila odpovědnost zaměstnavatelů a eh, zlepšila se ochrana dětí. Tyto kroky nám umožňují dále tlačit na to, aby se efektivně tato legislativa potom prováděla v praxi. Informace, které máme z terénu, říkají, že v posledních letech došlo ke snížení počtu dětí, které pracují v Uzbekistánu. Samozřejmě bychom v tom rádi pokračovali nemůžeme přehlížet ten poslední vývoj a samozřejmě silně vyzýváme uzbeckou stranu, aby umožnila návštěvu Mezinárodní organizace práce, protože to by velmi pomohlo a asi by to vedlo k pokroku. Myslíme si, že komplexní přístup, včetně politického dialogu a pomoci ke změně pravidel by mohlo umožnit vyřešit tento problém. Hodně naší technické pomoci se zaměřuje na zvyšování životní úrovně ve venkovských oblastech a na modernizaci v zemědělství a také na vzdělávání a odbornou přípravu. Uzbekistán potvrdil ochotu se podílet na evropských programech v oblasti rozvoje venkova, což by mohlo přispět ke zlepšení té situace. Myslíme si, že bychom i nadále měli spolupracovat s uzbeckými úřady na řešení tohoto problému, včetně úzké spolupráce s Mezinárodní organizací práce. Některé kroky už byly v Uzbekistánu podniknuty a my bychom chtěli tuto spolupráci dále prohlubovat. Merci, donc euh, je redonne euh, la parole à madame... Děkuji a teď mě ještě dovolte, abych jednou dala slovo paní zpravodajce Kiel Nielsen ke shrnutí. Děkuji vám. Chtěla bych informovat kolegy, že jsem několikrát uh, už vystoupila na výboru INTA. Chci pouze říci, že teď nejde o to, že bychom odmítali dohodu o textilu, té dohodě Eh, se říká, že ty výsledky eh, návštěvy budou zveřejněny a že bude možné se k tomu vyjádřit. My tedy požadujeme, aby eh, byla vyslána pozorovací mise do Uzbekistánu a potom výsledky té mise budeme probírat. Dále, co je důležité, to se týká UNICEFu. Já jsem se setkala se zástupcem UNICEFu pro Uzbekistán a společně jsme zabývali prací, kterou tady UNICEF dělá, která se týká práce dětí, aby se zlepšila efektivnost eh, těch, kteří sklízejí bavlnu, aby byli výkonnější, aby tedy děti už nebyly potřeba pro sklizeň. Takže bych vám chtěla navrhnout, pokud s tím budete souhlasit, abychom zorganizovali takové mini slyšení společně s Výborem pro lidská práva a s Výborem pro mezinárodní obchod. Společně bychom se potom mohli zabývat dětskou prací. Myslím, že určitému pokroku došlo, to je pravda. Já jsem se seznámila s prací UNICEFu v této oblasti, ale právě si myslím, že bychom neměli um, polevit, neměli bychom uh, uh, toho nechat a měli bychom dále tlačit na zlepšování a už jsem říkala, a chci to zopakovat, že bychom měli zdůrazňovat zodpovědnost vlády za tyto věci, protože ta na jedné straně říká, že zakázala, měnila legislativu, ale opakuji, že je v tom hypokritická, protože eh, vůbec nedbá o to, co se děje v praxi. A proto se vás zeptat, jestli byste souhlasili s tím návrhem zorganizovat minislyšení společně s těmi výbory, které jsem uváděla. Děkuji vám, paní Kiel Nielsen. Chci jenom připomenout eh, harmonogram přijetí zprávy a eh, by se vyžadoval následující harmonogram, abyste předložili v angličtině podněcí návrhy na 6. září dopoledne diskuse o pozměňovacích návrzích a hlasování na výboru 12. září ve Štrasburku a hlasování v hlavním výboru by bylo to, což je INTA na konci září a potom by se dostalo na druhé říjnové plenární zasedání. Teď můžeme přejít k dalšímu bodu. Budeme se zabývat rozhodnutím výboru pro rozpočet, protože to by mělo být přijato v rámci rozpočtového postupu. A paní Muniz předložila před několika dny svůj návrh zprávy, o tom se bude diskutovat 12. Eh, ve Štrasburku, tam shrnuje postoj výboru pro Eh, zahraniční záležitosti a o této zprávě budeme hlasovat odpoledne. Teď mi dovolte, abych paní Muniz dala na 10 minut slovo a potom stínovým zpravodajům, kteří se také budou moci vyjádřit. Paní Muniz. Která mě neposlouchá. Paní Muniz. Eh, merci, madame la présidente, excusez-moi, parce que j'ai discuté les dernières... Já se omlouvám, já jsem tady diskutovala ještě poslední věci týkající se rozpočtu. Eh, Děkuji mnohokrát ehm, všem kolegům, zejména poslancům ostatních politických skupin, kteří se eh, účastnili naší práce a přispěli konstruktivními pozměňovacími návrhy k vypracování hlasovacího lístku a ke konstrukci návrhu, eh, který je v souladu jak s našimi politickými zájmy a s našimi politickými prioritami, tak jak to bylo schváleno v měsíci květnu, tak se situací nezbytných rozpočtových omezeních eh, v situaci, v jaké se nacházíme. Eh, znamená to, že roz, rada snížila eh, navýšení rozpočtu o 1,02%, to znamená, že návrh komise eh, bude menší o 300 eh, milionů a také podstatnou měrou v oblasti závazků. A to je tedy situace, v níž se nacházíme. Situace omezení a úspor znamená 235 milionů méně v závazcích a odpovídající velkou částkou eh, také v platbách Máme tady tedy snížení o 2%, což je v souladu se snahou evropských institucí i tohoto výboru s dodržováním nových priorit pro podporu eh, přechodu k demokracii eh, v zemích severní Afriky. V situaci nezbytných úspor se nacházíme před velikými výzvami prioritní politiky, které již tento výbor definoval v měsíci květnu a požadavky, které je třeba respektovat, eh, se odrážejí samozřejmě v tomto návrhu. Je třeba tedy, abychom si uvědomili, jaké množství fondů máme a jak můžeme přičlenovat jednotlivé prostředky. Podle mého názoru nelze zapomenout na pozici našeho výboru, zejména co do dlouhodobých programů, technických programů, tam je to komise, která říká, kolik penízů ještě chybí, ze zkušenosti s řízením fondu a tak dále a tak dále. To znamená, hrajeme s těmito čtyřmi elementy. Čtyři nové fondy, omezení, eh, změna priorit v zahraniční politice a pozice Evropské komise, který se odráží v návrhu rozpočtu. Eh, protože máme jako prioritu eh, prostředky, které bychom měli poskytnout Severní Africe, je třeba aby náš výbor a náš Evropský parlament to ukázal, protože nebudeme-li schopni dostat našim prioritám, o nich jsme se dohodli již dříve, zaměňovali bychom jednu prioritu za druhou a to by jistě nepřineslo dobrý obraz. A to vše se odráží samozřejmě i ve škrtech, kter, se kterými přišla rada. My jsme si tady rozvinuli celou řadu kritérií eh, v našem výboru. Myslím si, že to jsou objektivní kritéria, abychom vypracovali pozměňovací návrhy a hlasovací lístek, který jsem připravila na jedné stránce v těch řádcích, kde je odpovídající komise pro vyhodnocení fondů pro programy a konkrétní projekty, a které nejsou součástí priorit našeho výboru pro zahraniční záležitosti, tak jak jsme to formovali v měsíci v květnu, domnívám se, že tady je třeba respektovat tyto řádky formulované komisí a proto eh, jsme ten návrh rozpočtu tady zachovali. Za druhé, řádky, které se týkají prioritami, které vyjádřil náš výbor pro zahraniční záležitosti pro rok 2011. V případě, že tato čísla, tato čísla budou vyšší než návrh komise v návrhu rozpočtu, a v některých případech byly dokonce sníženy ze strany rady, aby se mohly financovat nové priority. To tedy znamená Severní Afriku, země kolem Středozemního moře. A chceme samozřejmě podpořit co nejvyšší částky v tomto návrhu od roku 2011 budou vyšší, než to navrhuje komise, jak již jsem řekla. Druhé kritérium je zásadní a teď se dostáváme již ke konkrétnímu obsahu hlasovacího lístku a pozměňovacích návrhů. Myslím si, že je třeba, aby se v rozpočtu skutečně odrazily postoje, které tento Evropský parlament schválil ve svých usneseních a zprávách výboru pro zahraniční záležitosti. Konkrétně se odkazuji na petici Eh, týkající se pozměňovacího návrhu eh, dokumentu Evropské vnější služby a ještě jednoho dokumentu. Byl to kolega Gualtieri a kolegové z dalších politických skupin, kteří se o to zasloužili kteří se věnovali specifičtěji tomuto tématu. Domnívám se, že je třeba poukázat na to, jaká bude naše cestovní mapa pro činnost Evropské vnější služby a pro důstojné zastupování Evropské unie, konkrétně jednáli se o delegace rady eh, zemí kolem Golfu a také Iránu. To je usnesení, které eh, Eh, bylo schváleno 4. března v roce 2011. Preparar las decisiones correspondientes. La eh, Uplatňování těchto kritérií v pozměňovacích návrzích znamená, že tato navrhovatelka je proti pozměňovacím návrhům, které snižují fondy v prioritních řádcích, což je vyjádřeno naším výborem, nebo kde se snižují fondy eh, kterými se původně počítalo pro rok 2011 v jiných řádcích, které sice nejsou prioritní, ale která definovala komise jako nezbytné výdaje. Za druhé, budeme také proti pozměňovacím návrhům, které se snaží nepoměrně zvýšit určité rozpočtové řádky, které by mohly být důležité z politického hlediska, ale které rozhodně nemají oprávnění a vůbec šanci, aby byly schváleny v rozpočtovém výboru a proto také chceme zachovat prestiž našeho a výboru a výboru pro rozpočet, který je třeba respektovat. Kromě toho tady je celá řada pilotních projektů, které, nad kterými pánuje zhoda mezi jednotlivými politickými skupinami. Jestli budu mít ještě o pět minut víc čas, více času, ráda bych vám vysvětlila, jaké jsou příslušné řádky. V první skupině tedy v těch řádcích, kde se snažíme obnovit eh, náš původní návrh a zachovat návrh Komise pro rozpočet. To se týká především podpory kandidátských států. My eh, jsme pro podporu kandidátských států a v tomto ohledu podpoříme to, co bylo stanoveno pro rok 2011 a budeme tedy proti tomu, aby se tady snížily prostředky v určitých fondech. Co se týče přeshraniční spolupráce. Tady opět chceme, aby došlo eh, k vyšším částkám, než jaké chce schválit rada. Pan Salafranka eh, tady prostě stanovili příslušné řádky. Já vám nebudu tedy citovat jednotlivé příslušné, hm, příslušná ča, čísla pozměňovacích návrhů, protože to všichni máte ve svých podkladech. Co se týče spolupráce s třetími rozvinutými státy jako reakce na krizi v oblasti kterou bych tady ráda vysvětlila, protože to byla oblast, která vyvolala určitou kontroverzi. To se týká pomoci při obnově Afganistánu. My tedy se snažíme podpořit návrh komise a návrh na rozpočet 2011. Samozřejmě tady jsou příčné pozměňovací návrhy. Někteří poslanci z různých politických skupin se snaží navýšit o 50 milionů eur směřování prostředků do eh, nahrazení pěstování opia jinými zemědělskými plodinami a E, tady, tady jsme v situaci s těmi 50 miliony, kdy nemůžeme si dovolit prostě dávat něco navíc. Máme-li tady limity a škrty a proto rozhodně tento návrh nebude schválen na rozpočtovém výboru. A jistě ani v dalších letech asi toto nebude průchodné. A proto bych já se snažila eh, přidat takový pozměňovací návrh, který by tady něco navýšil o 5 milionů, ten původní návrh rady, eh, a to by vlastně poukazovalo eh, na obsah těch komentářů, které mm, se vyskytují v tom příčném pozměňovacím návrhu. To se týče tedy změny zemědělské plodiny, nahrazení pěstování opia jinou zemědělskou plodinou. My tady vlastně souhlasíme s se zásadní otázkou této otázky. Potom tady máme eh, zkrácení o 3 milionů ze strany Rady. V Ázii máme návrh rozpočtu pro rok 2011, který byl původně vyšší. V tomto případě spolupráce s Ázií nepatřila k prioritám, které vyjádřil náš výbor v květnu. Co se týče řádek priorit ze strany komise, tady se jedná o e, pozorování voleb. Komise a rada žádají snížení o 3 miliony. Evropský parlament chce podpořit vysílání sledování nezávislých pozorovatelů jak v roce 2011, tak v roce 2012 a proto je zapotřebí, aby výše rozpočtu byla stejná, přinejmenším stejná, jako byla v roce 2011, proto podporujeme návrh pana Ransdorfa i můj původní a sice, aby se tady zachoval alespoň ten původní rozpočet. Dalším kontroverzním tématem je Palestína a podpora. Komise a rada tady mm, se snaží snížení o 100 milionů eur v souladu s, ve srovnání s minulostí a nejrůznější politické skupiny eh, se zhodli na tom, že je třeba tady vyvinout zesílené úsilí, abychom mohli podporovat palestinskou samozprávu a ukazuje se, že minimálně vyžadované fondy jsou 300 milionů eur že reálné množství, které se dosáhne, že 350 milionů ročně. Kromě toho si musíme uvědomit, že ve výboru pro rozvoj včera, ne v pondělí, se hlasovalo e, zvýšení v této oblasti. Podporujeme pozměňovací návrh vyžadující navýšení těchto fondů ve čtyřech různých pozměňovacích návrzích. Potom tady ještě příčný pozměňovací návrh, který bych také ráda vysvětlila z různých politických skupin. Tady se žádá rozdělení dvou řádek podpory pro palestinskou samozprávu a e, druhá, aby se to rozdělilo na podporu e, palestinské samozprávy a druhá část, aby šla do podpory do prostředků pro podporu uprchlíků. Dále ještě nevíme, jaká tady bude postoj dalších výborů, co se týče rozdělení tohoto řádku. Je tady určitá dobrá dohoda a mm, hovoří se tady mm, o spolupráci mezi palestinskou e, samozprávou a UNRou. A kdyby se to rozdělilo, ten řádek, tak vlastně by došlo ke zvrácení situace, protože tady už to bylo kdysi rozděleno a pak se tato řádka sloučila, aby se usnadnila aby se usnadnilo poskytování prostředků. Na druhé straně toto pozmě, tento pozměňovací návrh, který žádá rozdělení tohoto řádku, chce zachovat snížení, o které žádá Rada o 200 milionů eur. Z těchto dvou důvodů, protože rozdělení tohoto řádku není něco, co by bylo příliš operativní, ani to není žádost, ani požadavek ze strany UNRY, a protože vlastně tady stejně nedochází k navýšení fondu, tak jak jsme si to uvědomili při nejrůznějších schůzkách výboru pro zahraniční záležitosti, domníváme se, že tento návrh by měl být zamítnut. V každém pádně, na každý pád budeme-li chtít do budoucnosti rozdělit tuto řádku, bude třeba vést větší vyjednávání a hlubší dialog se všemi zúčastněními. A to je také postoj, reprezentantů UNRY v Bruselu. V každém případě je vždy možné snažit se o vylepšení tohoto projektu. A tento postoj jsem vám ukázala v hlasovacím lístku, ale zároveň bych ráda ještě něco okomentovala. A sice Týká se to vztahu palestinské samozprávy a UNRY. Není možné dát všechny fondy do rezervy. Myslím si, že musíme na pomoci v situaci, která se v současné době rozvíjí na Blízkém východě a kde je třeba poskytnout větší pomoc, abychom vůbec umožnili přežití lidem, kteří se tam nacházejí. To je spíše zbožné přání, nebude možné to zapracovat do rozpočtu ale možná, že do budoucna bychom mohli mít větší představivost, které by nám umožnily vylepšit tuto pomoc, aby byla lepší než pouze pomoci přežití těch, kteří se nacházejí v této oblasti, aniž bychom pokročili dál. Otra de las líneas, el instrumento del... Další řádky Obnovujeme 16 milionů z roku 2011 ve dvou pozměňovacích návrzích pana Sala Franky a v mém pozměňovacím návrhu a spolupráce s Latinskou Amerikou. Tady tedy musím vám také ještě něco vysvětlit poněkud obšírněji. Tady ten řádek je vlastně dvakrát krácen, jednak od 5 milionů eur ve vztahu eh, ve srovnání s rozpočtem pro rok 2011 a na druhé straně v tomto rozpočtu 2011 došlo k obnovenému škrtu určité částky euro. Já bych tedy eh, ráda, aby pan Brok hovořil více potichu se svým kolegou. Takže došlo tady k obnově 16 milionů eur, které byly škrtnuty, když už byly jeden rok schváleny v řádku pro spolupráci s Latinskou Amerikou a to bylo znovu potvrzeno proto, aby se pokryly nezbytné prostředky, které musí jít do Severní Afriky. To znamená z 375 schválených projektů, které byly schváleny pro rok 2011 a toto množství již bylo schváleno, protože my jsme se domnívali, jak náš výbor, jak komise, tak i my jsme se domnívali, že tato částka bude nezbytná po, pro pokrytí nezbytných potřeb bylo zredukováno o 350 milionů eur s touto opravou, s kterou přišla komise. A když se podíváme na situaci, nevidíme důvod, proč by se tady měnily ty fondy, protože neměnily se fondy, změnila se tato řádka, ale nezměnily se naši politické priority. Já si uvědomuji, že musíme mít tady úsporné akce, ale my za výbor pro zahraniční záležitosti jsme žádali, aby došlo k obnovení rozpočtu 2011 a k tomu jsme přidali ještě 26 milionů, které byly vlastně škrtnuty, aniž to bylo vůbec konzultováno s Evropským parlamentem a s naším výborem, aniž to bylo konzultováno s rozpočtovým výborem, čili budeme žádat, eh, aby se tyto peníze někde objevily. No, chtěla jsem vám více ještě vysvětlit, chtěla jsem více hájit zájmy v Latinské Americe. Já vím, že mám k tomu tendenci, ale všichni mě znáte, víte, že Španělsko a Latinská Amerika mají zvláštní vztahy, ale není to proto, že bych to tak hájila. To je prostě vážná záležitost a budeme žádat o opravu rozpočtu, protože flexibilita skutečně nemůže jít tímto směrem. To znamená, že na prvním místě je třeba poukázat na to, že tady nebudou pokryty nezbytné potřeby které byly původně odsouhlaseny pro jednu oblast. To znamená, my nenegujeme, že naše spolupráce s Venezuelou nám neumožňuje vyčerpání již přičleněných prostředků, ale chceme říci, že není možné čerpat prostředky, nebo není možné, aby prostředky, které se mají čerpat, dopad v Latinské Americe by najednou přesměrovány někam jinam, aniž by došlo eh, k nějaké jejich obnově. V tomto případě tady konkrétně hovořím o Venezuele, ale o také dalších latinskoamerických zemích. Není-li tady kapacita čerpání fondů v jedné zemi, mělo by se to poukázat jiné zemi v tamní oblasti. Tady se jedná o flexibilitu, ale flexibilita se nemůže ukázat, nemůže projevovat tím, že se tady budou měnit řádky. každém případě jakákoliv jiná úprava prostředků, které jsme schválili v parlamentu a nejrůznější řádky, by měly být diskutovány s příslušnými výbory Evropského parlamentu. Opakuji, že to neříkám, protože se jedná o Latinskou Ameriku, ale protože se jedná o princip. 158 milionů, které se žádají pro obnovené financování mediterální oblasti, v tomto roce je obětí Latinská Amerika, příští rok to bude nestabilní region a potom se toho stane nástroj nezbytný pro rozvoj. Už, ukol, už se chýlím ke konci, paní předsedkyně. Myslím si, že je třeba respektovat priority, které jsme si stanovili v tomto výboru Eh, pro to, aby se mohlo hnout jednotlivými řádky. No a teď ještě než skončím, čtyři přípravné akce či pilotní projekty, eh, nad kterými panuje zhoda. Máte to vlastně v příslušných dokumentech a také jsme se snažili o pozměňovací návrh, který komentuje řádky týkající se podpory nové struktury v rámci Organizace spojených národů, kde se přesně odráží pozice Evropského parlamentu týkající se rovného postavení pohlaví a rovných příležitostí. Potom tady máme pozměňovací návrhy paní Gomez a dalších poslanců týkající se eh, násilí na dětech a násilí na ženách. Dovolte, abych poděkovala sekretariátu výboru a mým asistentům a abych rovněž poděkovala všem eh, zástupcům komise, s nimiž jsem byla v kontaktu, abychom mohli vypracovat toto stanovisko a také děkuji kolegovi Želos a dalším kolegům, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy. Euh, děkuji vám, paní Muniz, za vaše nesmírně obsáhlé a podrobné stanovisko. Teď dáváme slovo stínovým zpravodajům. Pan Salafranka za EPP. Já vám děkuji, paní předsedající. Děkuji i zpravodajce za odvedenou práci, myslím, že velmi dobře vystihla a detailně popsala všechny výzvy, které pro náš výbor představuje rozpočet na rok 2012. My jako politická skupina jsme spokojeni s obecním vyzněním zprávy, a to v tom smyslu, že chceme zachovat prostředky na politiku jak jižního, tak východního sousedství. A i my považujeme za správné, že zachováme prostředky na podporu palestinské samozprávy, se nějakou přístupovou pomoc. <clears throat> Nejsme proti tomu, aby se obnovily prostředky na stejné úrovni pro pozorovací mise. a to říkám také na adresu zástupce Evropské služby pro vnější činnost. Já jsem vždy argumentoval tím, že je potřeba mít více prostředků, než navrhovala komise a rozpočtový výbor. A myslím si, že komise by měla věnovat velkou pozornost tomu, aby byly zachovány tyto priority, tedy priority související s podporou pozorovacích misí. Myslím, že už loni jsme s tím měli svoje zkušenosti a proto je logické, že tento parlament bude vyvíjet ještě větší úsilí eh, v této oblasti a mělo by to být zohledněno v rozpočtu. Dále jsem se chtěl zmínit o otevření zastoupení ve Spojených Arabských Emirátech. To je podle mě dobré řešení. Zpravodajka se zmiňovala také o otevření zastoupení v Iránu na základě usnesení, které přijal Evropský parlament minulosti, já upřímně řečeno mám své pochybnosti o takto explicitní krok. V podstatě tím podporujeme Irán a myslím si, že okolnosti související s arabským jarem nás by měly vybízet k větší opatrnosti. Měli bychom být opatrnější v našich eh, vystoupeních. Měli bychom se zmínit o těch oblastech, které byly eh, v minulosti chváleny. Podle mě není dobrým politickým signálem otevírat toto zastoupení a naše politická skupina podporuje příslušné pozměňovací návrhy, které se týkají služby pro vnější činnost. Jednu věc nechápu a sice to, proč návrh usnesení, který má doprovázet eh, tyto informace, nebyl schválen, protože usnesení většinou eh, bývá doprovodným rysem takovýchto rozpočtových návrhů. I tak si myslím, že eh, současná situace nám dává dobrou příležitost, jak zohlednit jeden další důležitý aspekt. Vzhledem k vývoji situace v Libii si myslím, že by možná bylo dobře, abychom zachovali určitou flexibilitu v rozpočtu. Abychom v budoucnosti mohli zohledňovat i případnou podporu e, tranzice v Libii. Tolik tedy moje poznámky eh, e, jménem EPP. Eh, a nadále chci říci, že podporujeme platby, které navrhuje ALDE pro přeshraniční spolupráci. <clears throat> A víme, že se tyto věci vytváří velmi obtížně a myslím, že to, co navrhuje zpravodajka, je přijatelné. Děkuji vám, pane Salafranco. A Paní ministr určitě zareaguje na vaše připomínky, aspoň na některé, ale co se týče pozměňovacích návrhů, tam to bylo mnohem eh, obtížnější, protože tam není tolik času, ale u, těch, eh, u toho usnesení na to bude více času. Paní ministr k tomu určitě něco řekne. A teď za Alde paní Jakematy. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Těší mě, že se zde zase shledáváme. Doufám, že jste všichni měli příjemné prázdniny. Myslím si, že přeci jenom vypadáme trochu lépe než před tou dovolenou. Vypadáme míň vystresovaně. Ráda bych poděkovala paní zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla. Jak já, tak má skupina podpoříme celou řadu pozměňovacích návrhů. K některým se teď vyjádřím. Byla tam celá řada pozměňovacích návrhů ohledně Palestiny a doufám, že zde můžeme nalézt kompromis, který nějakým způsobem vezme v úvahu potřebu dostatečného financování. Potom máme pozměňovací návrhy týkající se ustanovení evropské delegace v Iránu. Já souhlasím s panem Salafrankou a zdůrazňuji, že má skupina nemá nic proti té samotné myšlence, ale nevím, jestli ten navrhovaný postup je správný v zemi, jako je Irán. To znamená, ustanovení delegace pro Irán, to je otázka, nebo v Iránu, to je otázka závažné politické eh, debaty a já si myslím, že tu bychom určitě měli otevřít. Zejména by bylo zajímavé vyslechnout si zástupce ESVČ, pokud je zde. Myslím si také, že je rolí nejenom rady, ale také parlamentu, aby zdůrazňoval, že evropský rozpočet se může rozrůstat, zvětšovat jenom umírněně. a to platí i pro eh, kandidátské země či potenciálně kandidátské země. Takže zde máme víceletý finanční rámec, potom máme otázky eh, absorpční kapacity daných zemí a podobně. Například pokud ta absorpční kapacita eh, se nezvětšuje úměrně evropskému financování, tak zase musíme znovu zvážit ty závazky. protože závazky vždycky musí vycházet z reálných potřeb. Ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci. Děkuji paní Jakemaky. A teď eh, pan Arlaši. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat naší kolegyně paní Muniz za odvedenou práci a dovolte mi zdůraznit několik eh, záležitostí. Týká se to Palestíny a Iránu. Tady to velmi podporuji. Tady to myšleněné prostředky. Měli bychom projevit podporu a solidaritu v této oblasti a ty prostředky musí být k dispozici. Chtěl bych to zdůraznit, jde tady o naši důvěryhodnost. Stejně to platí i pro Afganistán. Já jsem předložil pozměňovací návrh 27 podpisy z několika politických skupin. A sice proto, že mi několik kolegů řeklo, že je potřeba mít nějaké následné zhodnocení strategie v Afghánistánu, protože už nám to trvá asi rok a jde zase o prověření naší důvěryhodnosti. Pokud penězi, pokud jsme ochotni penězi podpořit to, co říkáme, já si myslím, že je velmi podivné, že u tak velké priority Evropské unie to nemá žádný výraznější dopad na náš rozpočet. A proto chci zopakovat, že je potřeba to schválit, 50 milionů eur, na jeden, eh, jedno z klíčových priorit v této zprávě není dost. To když si vidíme jaký dopad by to mohlo mít na mír a obnovu v Afganistánu. Proto bych byl rád, abyste projevili podporu. Myslím, že v evropském rozpočtu je dostatek prostoru na tuto malou změnu. Rozpočet není ideálním nástrojem, pořád tady je řada absurdit že například pořád dáváme peníze bohatým zemím, nebo je vynakládáme na zbytečnosti a proto si myslím, že v rámci racionalizace rozpočtu bychom se měli soustředit na naše priority, jako je Palestina a Afganistan. A tak se to také pozná. Děkuji panu Arlakemu. Teď paní Gomez, poprosila bych vás, byli stručnější, protože už eh, přetahujeme. Paní Gomez. Eh. Děkuji. Já bych také ráda poděkovala eh, kolegyni Marie Muniz za skvělou práci, kterou odvedla. Také děkuji za její podrobný úvod do zprávy, který dnes přednesla. Zejména podporuji tu podporu eh, orgánů OSN při eh, boji proti násilí a zneužívání dětí. Jinak eh, podporuji také to, co říkala ohledně přístupu k Palestině a Iránu. Ta otázka eh, otevření delegace pro Irán, to není pouze otázka rozpočtová, ale samozřejmě pokud nebudou k dispozici rozpočtové položky, tak eh, se to určitě nezrealizuje. Takže pokud tady schválíme tu rozpočtovou položku, tak eh, se určitě do, dopředu nepohneme. Naopak komise bude mít příležitost postupovat kupředu, pokud to schválíme. Potom bych se ještě ráda vyjádřila k bodu 6 toho stanoviska, a sice, že potřebujeme zajistit koherentní politiku pro tuto oblast. Tady nadále máme problémy. Například Etiopie je zásadním příjemcem evropské pomoci. My jsme nedávno měli slyšení spolu s výborem DV kde se diskutovala eh, zpráva o lidských právech a tam stálo, že evropská finanční pomoc eh, byla zneužívána na pomoc eh, v podstatě vládnoucí vrstvě pro různé represe vůči obyvatelstvu. Potom jsem také viděla eh, podobnou reportáž na BBC, to bylo v srpnu. Já vám eh, velmi ráda pošlu internetový odkaz na tuto reportáž, protože v srpnu asi celá řada z vás eh, ty události nesledovala. Takže já si myslím, že to je něco, co nesmíme zanedbat, protože to je opravdu velký příjemce evropské pomoci a Představte si, že dokonce ani nepředložili svoji závěrečnou zprávu e, našim úřadům ohledně využívání této pomoci. A já si myslím, že nad tím prostě už nadále nemůžeme zavírat oči. Děkuji. Děkuji paní Gomez. Nyní paní Vega. I would like just to... Děkuji. Já bych chtěl jenom podpořit jeden pozdělací návrh, jsem rád, že většina kolegů ho podporuje, abychom udrželi pomoc pro palestinskou samozprávu a pro UNRU na stejné úrovni. Neměli bychom trestat palestince v Gaze. Protože v posledních dvou letech nebyly prostředky využity vzhledem k blokádě která znemožňuje provedení těch projektů UNRY. Další věc, kterou bych rovněž chtěl podpořit, jsou, je 50 milionů na spuštění pětiletého plánu na boj proti pěstování opia nebo pěstování máku v eh, Afghánistánu. Je to obtížné vzhledem k situaci v Afganistánu. Ale podle mě je to další důvod, proč bychom měli takový program podpořit. Je to čistě civilní projekt a jde správným směrem a myslím, že to je i eh, ve smyslu této zprávy. No obecně tato politika vůči Afganistánu má širokou podporu parlamentu. Děkuji vám, pane Weigle, pan Van Orden. Děkuji. Jenom velmi stručně. Jenom jednu obecnou poznámku. Myslím, že se velmi snadno utrácí více peněz na různé projekty, které se různým lidem líbí, ale teď jsme v situaci hospodářské krize v celé Evropě, kde naše vlády omezují veřejné prostředky. A já si myslím, že bychom spíše měli hledat úspory rozpočtu. Spíše než hledat způsob, jak utratit víc peněz. A v souvislosti s tím potřebujeme jasně vymezené priority. Já si myslím, že jasnou prioritou v tomto okamžiku je Jižní Středomoří, tedy Severní Afrika a na to bychom měli klást největší důraz. Že bychom se měli omezit, měli bychom hledat úspory a měli zlepšit prioritizaci. Co se týče konkrétně Palestiny, tady dochází k velmi nešťastnému vývoji, včetně toho, že by mohlo dojít k jednostrannému vyhlášení nezávislosti ze strany palestinské samozprávy, protože to by opravdu nebylo příliš e, vhodné v kontextu Blízkého východu. Myslím, že se zatím všichni shodovali v tom, že vyhlášení nezávislosti musí být předmětem jednání a proto si myslím, že podpora EU by se měl odvět od toho, že nedojde k porušení tohoto dlouhodobého postoje k mírovému procesu na Blízkém východu. Děkuji vám, pane Ordene, pan Gualtieri. Děkuji vám, paní eh, předsedající. Já plně souhlasím s tím, co říkala paní zpravodajka. Chci jenom něco dodat k těm podněcím návrhům, které jsem já předložil k SVČ. Některé z nich pocházejí už z doby navrhování rozpočtu, protože návrh rady byl bizarní a nesrozumitelný. 8,3 milionů na zastoupení týká pouze rozpočtu na 2011. Nebo otázka satelitních snímků. Myslím, že to všechno bylo spíše výsledkem nekoordinovaného přístupu. Ale já vím, že parlament chce podpořit SVČ ve svém návrhu A SVČ by o tom také podle mě měl vést dialog o některých důležitých otázkách, které se eh, eh, objevily v poslední době. Také se to týká počtu stálých zaměstnanců EU na všech úrovních. A proto si myslím, že by mělo dojít k navýšení prostředků, které jsou v rezervě, tak, abychom mohli lépe koordinovat eh, naše práce s SVČ. a do, mohli dosáhnout správné rovnováhy eh, u zaměstnanců. Děkuji vám. Pan Egg eh, z Evropské komise, prosím, buďte velmi stručný. Egg. Děkuji, paní eh, předsedající. Já jsem pouze chtěl říci, že eh, komise předložila vyvážený návrh rozpočtu. My eh, vám děkujeme za všechny vaše návrhy, které vedou k nastolení, znovu nastolení těch položek, které byly vyškrtnuty. Na druhou stranu je ale velmi obtížné ehm, ještě jednou zohlednit ty kapitoly rezerv a proto všechna ta Eh, navýšení se budou velmi těžko odůvodňovat. Chci jenom eh, se ještě vyjádřit k tomu, co bylo řečeno o dělení eh, položky pro UNRA a pro Palestinu. My jsme proti tomu, protože by to vytvořilo problémy s prováděním této rozpočtové položky a omezilo by to flexibilitu. Již nyní je velmi obtížné provádět různé akce ve prospěch Palestiny. A pokud bychom ještě omezili flexibilitu tím, že bychom uměle oddělili několik položek a rozdělili ty částky na různé díly, tak by nám to ještě stížilo práci. Děkuji vám. Pan Gerans, z Děkuji, paní předsedající, děkuji paní zpravodajce. Dámy a pánové, Dovolte, abych nejprve jako nový ředitel, který má na starosti financování a administrativní záležitosti OSVČ, eh, vám vyjádřil naším jménem náš eh, postoj. Eh, budu se hlavně zaměřovat na ten administrativní rozpočet v rámci diskuse o návrhu rozpočtu na 2012. Dovolte, abych ještě jednou vyjádřil svou vděčnost za podporu Evropského parlamentu během diskuse o roli institucí. Dovolte mi, to tak eh, vám poděkoval formálně. večer s velkým zájmem vzal na vědomí stanovisko paní zpravodajky a pozměňovací návrhy, které k tomu byly předloženy. Nejprve mi dovolte, abych udělal několik obecných poznámek předtím, než se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy členy tohoto výboru. První poznámka se týká toho, že návrh rozpočtu na 2012 pro SVČ je vlastně první, který vznikl čistě pro naše instituci od jejího vzniku a je potřeba zajistit její správné financování. Druhá poznámka, vzhledem k tomu, že jde o administrativní rozpočet, tak je potřeba si uvědomit, že tyto administrativní výdaje se objevují každý rok a je potřeba je zachovat, protože tady jde odměňování zaměstnanců. A za třetí, eh, všechno to navýšení, a to navýšení je velmi skromné, jedná se o 27 milionů, zvýšené 400 milionů, a to navýšení je naprosto nezbytné pro dobré fungování naší instituce. Vyplývá to také z úkolů, které nebyly předtím pokryty eh, v rozpočtu a nyní je potřeba to napravit v rozpočtu. Moje čtvrtá a poslední poznámka odpovídá také tomu, co říkala paní zpravodajka. Škrty, o kterých rozhodla v prvním čtení rada, pokud nebudou napraveny, dostanou SVČ do velmi obtížné situace v roce 2012. A to je právě ten rok, kdy bychom měli plně začít vykonávat naše práce. Co se týče stanovisko tohoto výboru, tak jako navrhuje paní zpravodajka, včetně pozměňovacích návrhů, tady bych chtěl naším jménem eh, říci následující. SVČ plně podporuje pozměňovací návrh pana Galtieriho, <clears throat> který eh, vede směrem k znovu předložení eh, původního rozpočtu, který komise předložila a jeho financování z rezerv. Dále podporujeme návrh paní zpravodajky a paní Brautner a pana Franky a jakože dalších eh, poslanců, kteří si kladou za cíl vytvořit Evropského institutu pro mír a jeho uvedení v činnost. Paní Brautner navrhuje vytvoření tabulky eh, zaměstnanců, podobně jako jiných institucí i u SVČ. Máme určité zákonné povinnosti týkající se naší činnosti. Tento pozměňovací návrh, pokud by byl přijat, by neumožnil dostat našim zákonným povinnostem a proto by to omezilo naši efektivnost. A co se týče návrhu, abych, aby, byla, aby bylo otevřené eh, zastoupení v eh, Spojených Arabských Emirátech, o čem eh, hovořila řada z vás, tím se samozřejmě otevírá velmi zajímavá politická otázka. SVČ sdílí postoj parlamentu, že přítomnost Evropské unie v tomto regionu by měla být posílena. Otázka otevření zastoupení ve Spojených arabských, arabských remátech by měla být eh, zkoumána v širším kontextu, spíše než v kontextu čistě rozpočtové. Co se týče otevření zastoupení v Iránu, jak už poznamenala řada z vás, je to složitá věc. Takové rozhodnutí nemůže podle nás padnout, dokud nebudou splněny určité politické podmínky, což v současnosti neplatí. Chtěl bych ještě připomenout, že vysoká představitelka bude i nadále usilovně pracovat na plnění všech svých závazků vůči Evropskému parlamentu, které vyplývají z diskuse, která byla vedena při eh, schvalování vzniku SVČ. Děkuji vám, pane Gerante. Dovolte mi ještě, abych dala slovo paní Muniz, aby eh, mohla všechno shrnout. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát všem, kteří přispěli do diskuse svými příspěvky a kteří podpořili práci, která nebyla pouze mou prací, ale také dalších kolegů, kteří přispěli svými pozměňovacími návrhy. Témata, která zůstávají kontroverzní, je mi líto, ale tady musím trvat na tom, co jsem řekla k mému postoji k Afganistanu. Není to málo peněz, 50 milionů eur. Mohlo by jich být 70, ale mohlo by jich být také 40. Na druhé straně no, prostě to tady vlastně není v souladu s kritérii, jak byl postaven tento rozpočet. A kromě toho v rozpočtu není možné dávat konkrétní umístění prostředků. Nemůže se říct 50 milionů se věnuje tomuto a tomuto. To závisí přece na programování v jednotlivých státech, kterým jsou tyto prostředky přidělovány. A kromě toho by to mohlo vyvolat určitou, určitý politický neklid, kdybychom se pro každou oblast chovali jinde. Domnívám se, že v tomto případě tady dá takové zvýšení eh, na adresu komise rozpočtu, to rozhodně neprojde. Nejsou tady fondy, aby se schválila tato výše prostředků. Je třeba zachovat obsah pozměňovacího návrhu, to znamená, že podstatná část prostředků eh, směřovaných do Afganistánu by měly být určeny na náhradu pěstování opia jinou zemědělskou plodinou. A koherentnost řádky rozpočtu mě přivádí k tématu Iránu. Možná bychom mohli dospět ke kompromisu, kde bychom zmínili otevření delegace řádky Irán, Irák, Jemen a ukázat na od, nutnost otevření delegací v těch zemích, které v souladu s usnesením parlamentu se obracejí se žádostí na komisi aby zahájili přípravné práce pro otevření příslušných delegací Evropské unie. Prostě nevím, nějaká formulace, která by neexplicitně něco zmínila, čili nic explicitního v žádném případě, ale aby se tady učinila zmínka právě na to usnesení, které schválil Evropský parlament s ohledem na otevírání nových delegací. Pokusím se sformulovat to ještě před hlasováním. Domnívám se, že mm, jistě neřeknu nic retorického. Rozpočet není něco, co by bylo plné nekoherentnosti. Mohl by takový být, ale je to přeci nesmírně důležitý politický nástroj. A myslím si, že musíme zachovat koherentnost přístupu a maximální jednotnost při hlasování která ho podpoří, eh, které podpoří také toto stanovisko. Je třeba hledat třeba příznivější formulace, které by mohly získat větší podporu poslanců. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, Madame Munis. Připomínám vám tedy, že pozměňovací návrhy pouze v angličtině. Připomínám, do 7. Eh, září v poledne diskutovat se budou o pozměňovacích návrzích hlasovat komisi 12. září. Drazí kolegové, navrhuji vám, abychom udělali několika minutovou přestávku před bodem 7, kdy budeme hovořit s panem Anselmem, A to se bude konat za zavřenými dveřmi, takže musíme eh, nechat pár minut, abychom umožnili publiku opustit sál. Děkuji.